pánové. Zasedání bude pokračovat zítra ve středu 9. října od 9 do 2 hodin a od 3 hodin odpoledně do 23 eh, hodin večer. Pořad jednání je k dispozici na internetových stránkách.